Dobré vztahy eh, s Palestinou jsou pro nás v Evropské unii eh, věcí eh, velmi významnou. Evropská unie je nejdůležitějším partnerem Palestiny v hospodářské a finanční spolupráci. A dobrý stav Palestiny je pro nás také morální úkolem. Milý pane prezidente Abbasi, vy eh, jste věnoval eh, svůj život eh, jednomu úkolu a sice nenásilnému vystupování za jednotu a svobodu Palestiny. Byl jste jeden z architektů mírové konference v Madridu a dohod z Oslo, které jsou dodnes milníkem mírového procesu na středním a blízkém východě. Vaše přítomnost, pane prezidente, dnes po přítomnosti izraelského prezidenta Rivlina tady eh, včera eh, je silným signálem eh, ohledně toho, že je tady vůle po mírovém soužití mezi Izraelem a Palestinou. Také bych chtěl v této souvislosti Eh, vyzdvihnout nasazení eh, místo předsedkyně komise a vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti Federiky Mogherini, která je eh, zde také mezi námi stejně jako zde byla včera. Srdečně vítejte, paní Mogherini. Evropský parlament se v září 2015 rozhodl pro eh, řešení eh, dvou států na základě eh, situace v roce 1976 se Jeruzalémem jako hlavním městem pro oba. Toto řešení dvou států by mělo být východiskem pro bezpečný stát Izrael a nezamyslí demokratický životaschopný, živoucí stát Palestina a mělo, umožnit, mělo by jim umožnit mírové soužití bok po boku. Aby to bylo dosaženo, je třeba nejdříve zastavit násilí. Žádný politický cíl neospravedlňuje slepou nenávist, podněcování k nenávisti nebo dokonce terorismus. Evropský parlament odsuzuje ne poprvé eh, pokračování v výstavbě izraelských osad a také izraelské, eh, tedy eh, ostřelování izraelských území vojenskými skupinami, militantními skupinami je třeba dosáhnout smíření mezi palestinci a Evropský parlament k tomu také ve svých rezolucích vyzval. Vážený pane prezidente Abási, právě toto smíření, připravenost k promíjení a empatie, jak mezi palestinci, tak mezi eh, palestinci a Izraelci je eh, elementární součást mírového procesu, za který vy se zasazujete. Je srdečně jménem všech kolegyň a kolegů v Evropském parlamentu zde vítám v Evropském parlamentu a uděluji vám slovo. Prosím, pane prezidente. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم معالي Ve jménu Aláha milosrdného slitovného. Pane předsedo Evropského parlamentu, eh, pane Šulci, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych především vám poděkoval za toto pozvání a vyjádřil se takto před vaším schromážděním. Chtěl bych vyjádřit veškerý obdiv k demokratickému modelu, který jste vybudovali v rámci diverzity vlád, jazyků a kultur. To je zrcadlo, které reflektuje velkou civilizaci, nejvyšší kulturu a e, principy které reprezentují evropské národy. Máte veškerý náš respekt, veškeré naše díky k vašim stanoviskům, které vám dělají čest a které jsou ve prospěch ustavení míru a spravedlnosti také v naší zemi, v Palestině. Velice rád vás zdraví jménem našeho lidu, který se dívá na Evropský parlament a prostřednictvím parlamentu se též dívá na jednotlivé výbory a vidí ve vás opěrný bod, abychom ehm, znovu se mohli dobít našich eh, práv. Proto vám děkujeme za veškeré formy eh, podpory a pomoci, které nám pomáhají rozvíjet naše hospodářství a vytvářet instituce pro eh, naši budoucnost. A to tak, aby náš národ mohl postavit základy demokratického, transparentního, zodpovědného režimu, který bude také respektovat mezinárodní kritéria konkrétně právního státu a respektování lidských práv. Také chci vzdát hold eh, Evropskému parlamentu a doporučením Evropského parlamentu státům, aby evropské státy uznaly palestinský stát. Také chci poděkovat všem vnitrostátním parlamentům, které doporučili svým vládám uznání palestinského státu. A chtěl bych říci, že když věříme eh, ve řešení dvou států, tak je zapotřebí uznat dva státy, nejen jenom z, jeden z nich. Pane předsedo, dámy a pánové, sto let uteklo od roku 1917 od příslibu Valfur a e, mnoho let uplynulo od katastrofy, e, kterou jsme utrpěli v roce 1938 izraelské síly, e, se dopustili strašného masakru, což mělo za důsledek přesídlení stovky tisíc našich občanů, kteří se takto stali uprchlíky. Víc než 385 obcí bylo prostě vymazáno z mapy. Byly to vesnice, kde naši lidé žili po tisícovky let. V roce 1967, dámy a pánové, Izrael přistoupil k okupaci východního Jeruzaléma a za Jordánska a pásma Gazy došlo, došlo tedy k další vlně eh, vysídlení. Dnes náš lid eh, v západním Jordánsku a pásmu Gazy stále trpí touto okupací. A když se podíváme na palestinské panorama, Palestina eh, jako vlast a, a národ, která má svou identitu, své dědictví, geopolitické dědictví, tato země utrpěla historický masakr, okupaci, která je bezprecedentní ve 20. století, eh, okupaci, k níž došlo i eh, když 20. Eh, století přišlo v 20. Dámy a pánové, zažili jsme černé stránky dějin mnohokrát. A stále ještě je prožíváme. Naši lidé v Palestině stále trpí útlakem okupace a svévolnými činy eh, rasismem a nenávistí. Naši lidé žijí jako uprchlíci v diaspoře a zažívají bídu a eh, nestále životní podmínky. Ale my jsme se snažili odolat a uchovat naši půdu a skoncovat s okupací ze strany Izraele politickými, diplomatickými, mírovými způsoby. A podařilo se nám toto úsilí na mezinárodní úrovni provést ale nedaří se nám postoupit v našich vztazích s Izraelem. Nešetřili jsme úsilím ohledně podepsání dohod a respektování našich závazků. Žádali jsme, aby závazky byly respektovány s obou stran, ale Izrael odmítá bytěn, respektovat své závazky a pokračuje v útlaku a své hegemonii ve všech oblastech našeho života. Izraelci se snaží změnit realitu v městě Jeruzalémě, jeho historickou identitu. A e, to je město, kde jsou křesťanské i muslimské e, svatostánky. Izrael toto chápe jako kolony, konfiskuje území, ničí eh, domy a instituce. Izrael v dnešní době prožívá velice eh, násilné dny. Vidíme to každý den. Stále více extremismu je v Izraeli. Viděli jsme, že k jakým akcím dochází ze strany e, osadníků izraelských, e, e, kteří sahají k násilí, dochází k atentátům každý den, vidíme, že dochází k vraždám, nespravedlnostem. To je postoj, který způsobuje, že i sami e, izraelští politici někdy kritizují svou vládu, například šéf opozice, ministr, bývalý minister obrany a e, bývalý e, předseda vlády a bývalý náměstek ministra obrany. I e, novináři e, uvádějí, že Izrael se chová fašisticky a rasisticky. Já tady cituji jejich slova. Pane předsedo, dámy a pánové, Usnesení 181 eh, OSN eh, eh, stanoví, že zde mají být dva státy, víceméně rovnoměrně rozdělené území, ale Izrael okupoval 87 území historické Palestiny v roce 1948 ale s tím se nespokojil. V roce 67 eh, okupoval i zbytek. Když se dnes hovoří o, tom, o této rezoluci OSN, Říká se, že, že by neměly být přijímány všechny odstavce té, této rezoluce, ale jen některé. Ale e, měla by být uplatněna e, celkově, nehledě na mezinárodní společenství a e, toto tedy řešení dvou států. Náš stát stále ještě není nezávislý nehledě na to, že jsme se stali členským státem OSN v roce 2012. Náš stát se stal členem mnoha mezinárodních organizací, podepsal celou řadu mezinárodních nástrojů a jsme již uznáni 138 státy. Nehledě na to, jak usilujeme o mírové řešení a ukončení tohoto boje a utrpení, a s tím, že jsme přijali vznik státu Palestiny, na pouhé jedné čtvrtině historického území Palestiny, Takže to je e, na území z roku 1967, což znamenalo velikou oběť. Od madridské konference a e, dohody z Osla se nám nedaří pokročit dál. Točíme se v kruhu. Vyjednáváme prostě proto, abychom vyjednávali, aniž bychom měli výsledky. To je to, co nám ukládá Izrael, který se snaží získat čas aby mohlo změnit přímo na místě realitu, což by vzdálilo možnost eh, eh, řešení dvou států. A takto Izrael pokračuje ve své kolonizaci, nadále vyvlastňuje náš majetek a buduje rasistické zdi. Došlo k různému vývoji eh, na půdě Rady bezpečnosti a e, Izrael byl požádán, aby, aby tuto kolonizaci zastavil, vykořenil. Nicméně Izrael pokračuje dál ve svých projektech. My vyžadujeme od Izraele, aby zmrazil kolonizaci, abychom znovu mohli sednout ke stolu a vyjednávat. Ale Izrael odmítá jen pouhé zastavení kolonizace. Je zapotřebí také říci, že v posledních šesti letech došlo eh, k obrovské, mm, obrovským válečným případům ve, ve, v Gáze. Eh, došlo k umrtí desítek palestinských rodin, mm, mnoha lidí, stovek osob, které prostě zmizely z rejstříku obyvatel. Jsou tu rodiny, které zmizely v důsledku těch třech válek vyhlášených Izraelem eh, Gáze. Izrael zničil domy, domovy, továrny a od počátku okupace vám mohu říci, je tu 7 tisíc válečných eh, eh, vězňů. A my se ptáme, eh, zda v této hořké realitě není na čase, aby byla ukončena izraelská okupace Palestíny. Proč mezinárodní právo stále ještě není aplikováno? ولماذا لا تطبق القوانين والقرارات الدولية Proč mezinárodní právo není stále ještě aplikováno v případě Izraele? Když jeden stát napadne druhý, celý svět se pozvedne, aby potrestal ten stát, který se dopustil agrese. Pouze v případě Izraele ne. Ten na nás může útočit beztrestně. Proč rezoluce OSN se, e, zůstávají mrtvým slovem, e, když se jedná o Palestinu a práva e, palestinských občanů? Dokdy Izrael bude využívat této beztrestnosti a bude odmítat mír? Dokdy bude trvat tato Eh, nespravedlnost a historické utrpení palestinského lidu. Dámy a pánové, náš lid usiluje o život ve svobodě na svém území jako všichni eh, obyvatelé ve světě. Eh, a přitom musíme přijímat okupaci a kolonizaci. Znamená to utrpení a oběti, se kterými se musíme potýkat. A ptám eh, se vás, proto, žádám vás proto, abyste nám pomohli. Abyste nám pomohli, eh, aby zmizelo všechno to, co způsobuje tuto frustraci a to, tuto, toto zoufalství, kterým trpí eh, naši občané. Je to nejdelší historická okupace v nedávných dějinách. Tak dlouhá okupace se v nedávné historii nikde nevyskytla. Pomozte nám skoncovat s touto okupací aby palestinský e, národ, který je jedním z nejstarších národů e, v celém regionu i ve světě, máme jednu z nejstarších kultur, aby tento národ už nebyl e, zbavován svého vlastnictví. Jde nám o to, aby náš národ mohl žít ve svobodě, bez checkpointů, bez kontrol, bez zdí, bez hraničních přechodů s izraelskou armádou, kde mohou svévolně eh, izraelské ozbrojené síly rozhodovat. Dámy a pánové, Izrael proměnil eh, naši zemi eh, ve vězení pro naše obyvatele. A já bych chtěl zopakovat před vaším schromážděním, že my nechceme nikoho vymazat z geopolitické mapy, jak to někteří tvrdí. Nikdo nemůže nikoho jiného eh, takto zbavit eh, existence. My si to nepřejeme. My si prostě přejeme existovat. A nechceme ani umožnit to, aby někdo se pokoušel Eh, eh, brát nám naše práva a konfiskovat je. Eh, toto by sloužilo jen extremismu, protože, extremistům, protože to způsobuje extremismus, násilí a terorismus. Proto vás žádám, abyste nedovolili to, aby eh, palestinská Gaza mohla být využívána extremisty. Je zapotřebí, aby všichni extremisté přestali být extremisty a abychom byli příkladem eh, míry a, míru a eh, rovnosti, rovných práv. My se obracíme k Evropskému parlamentu, ale současně i ke všem evropským institucím. Aby, a chcem vás žádat, abyste pokračovali ve svých diplomatických a politických plánech s tím cílem, abychom dosáhli spravedlivého řešení pro náš region a to na základě řešení dvou států v rámci hranic roku 1967 a díky respektu mezinárodních rezolucí. Izrael a Palestína vytvořili pouta eh, s Evropskou unii a eh, mají asociační dohody, jsou členy Unie pro Středomoří. Což znamená, že vlastně Evropská unie je v tomto ohledu nesmírně důležitým aktérem. To znamená, že z tohoto našeho spojení mají prospěch všechny strany. Dámy a pánové, jestli dovolíte, skutečně bych velice rád pohovořil ve vašem shromáždění velice otevřeně. Otevřeně, protože to je mým zvykem a možná bych mohl odpovědět i na určité otázky, které budete mít v tomto ohledu. My samozřejmě chceme řešení dvou států. Přejeme si vytvořit palestinský stát na celém, celém území, které se týká hranic z června 67 a s hlavním městem východní Jeruzalém, který byl okupován, jak víme. My nejsme proti určité výměně území. Samozřejmě, že to musí být na základě určitých konkrétních hodnot a v konkrétních mezích. Právě proto je velice důležité, abychom se zabývali i problémem uprchlíku na základě rezoluce 194 a na základě mírových dohod které požadovaly spravedlivé řešení. Spravedlivé řešení, které bude správným způsobem brát v potaz uprchlíky. Toto je taková v podstatě určitá mapa do budoucna v souladu s rezolucí OSN 1115. Můžeme říci velice otevřeně, že my jsme uznali izraelský stát již v roce 1993. A proto si přejeme skutečně zachovat mír pro nás, pro všechny, pro všechny strany. A právě proto jsme ochotní mít i třetí stranu, která by působila na budoucí hranicích mezi dvěma státy, Izraelem a Palestinou. To znamená, že jsou zde určité regionální opatření, určitá regionální uspořádání, která by platila. Ovšem odmítáme pouze provizorní řešení, protože to je pro nás ztrátou času. můžeme akceptovat palestinský stát pouze v nějakých provizorních hranicích. To je pro nás neakceptovatelné. Přejeme si to, aby iniciativa Arabský mír která byla schválena v roce 2002 v Bejrútu, aby tato iniciativa byla aplikována bez jakýchkoliv doplňků, bez jakýchkoliv změn. Izraelci hovoří často o, podni- o určitých problémech, podněcování k problémům Ovšem z izraelské strany rovněž můžeme eh, říci, že dochází k těmto různým rozměškům, například obsazování dalších území. A samozřejmě, že my si přejeme, aby došlo k zamezení těchto extremistických aktů z obou stran a právě proto si přejeme, aby eh, tripartitní komise Izrael, Palestina, Spojené státy, a byla opětovně zaktivněna. Víme, že byla vytvořena ve Wild Rivers a právě proto, aby došlo k zamezení těchto problémů, roztržek na obou stranách. Spojené státy by hrály roli arbitra. V tomto ohledu my si přejeme, aby tato komise získala novou dynamiku. A to tím, že by se Evropská unie stála čtvrtým, čtvrtou stranou této komise. Toto je důkazem toho, že my jsme proti jakýmkoliv konfliktům, podněcování k nenávisti, extrémismu, násilí. A zároveň si přejeme, aby zde byl určitý arbitr. Určitý arbitr a aby tento arbitr rozhodl jasně a řekl, kdo podněcuje tyto problémy. Ovšem nesouhlasíme s tím, aby bylo řešeno, že to je pouze palestinská strana, protože i Izraelci postupují bohužel tímto způsobem a právě proto potřebuje, aby zde hrál někdo tuto roli arbitra. Tato komise je zatím tripartitní a proč by nemohla být čtyřpartitní a, přejeme si, aby její aktivity byly opětovně zaktivovány. Víme, že došlo bohužel například k určitým problémům na izraelské straně, určité, určité volání po otravě vody například, téměř podněcování k určitému typu genocidy. A my všichni samozřejmě, dámy a pánové, jsme proti podněcování jakéhokoliv násilí, jakékoliv formy násilí, dámy a pánové. Rád bych ještě zdůraznil to, že jakmile dojde k ukončení kolonizace, jakmile by eh, náš stát, náš palestinský stát mohl fungovat svobodně, tak by to bylo ohromnou přidanou hodnotou celému světu. Mohli bychom být přidanou hodnotou, kvalitou ve vytvoření této oázy míru, kterou si my všichni přejeme v našem regionu. Můžeme hrát odpovědného aktéra náš stát s Jeruzalémem jakožto hlavním městem, městem, které bude otevřené všem eh, náboženstvím, judaismu, křesťanství, islámu. My samozřejmě budeme trvat na tom, aby Jeruzalém zůstal otevřeným městem, protože respektujeme všechny tyto tři zakládající vyznání a samozřejmě, že trváme na tom, aby eh, se aby lidé měli možnost tohoto svobodného vyznání v městě Jeruzalém, které musí zůstat otevřeným hlavním městem. Naše země bude samozřejmě odpovědno, odpovědná za svůj vlastní rozvoj, své vlastní zdroje, přírodní zdroje. Jakmile budeme mít 60 našeho území zpátky, budeme moci využívat i lidské zdroje, to znamená tuto zónu C, která byla stanovena od oselských dohod. 60 tohoto našeho území je v podstatě ztraceno, je to území, kde nemůžeme provádět ani zemědělské aktivity, ani jiné aktivity, je to region, který je charakterizován jakožto zóna C, je okupován Izraelem, izraelskou armádou. Izrael tam provádí projekty od roku 1993, které jsou ilegální. Jakmile bychom získali všechna tato území, tak bychom mohli skutečně dosáhnout zázraků v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, průmyslu a já skutečně nechápu, proč Izraelci váhají s řešením tohoto problému, proč se mu brání. Právě tímto způsobem bychom mohli rozvíjet projekty v oblasti zemědělství, průmyslu. Mohli bychom tímto způsobem poskytnout pracovní místa tisícům našich mladých lidí. Mohli bychom využívat přírodní zdroje, zemní plyn, ropu. Mohli bychom generovat elektřinu, čistou elektřinu protože v tomto údolí Jordánu, v okolí Mrtvého moře, toto jsou oblasti, které bychom mohli využít i pro cestovní ruch. Nesmíme zapomínat na důležitost cestovního ruchu, různé poutě, do Betlému, Jeruzaléma. Toto skutečně je záležitost, která byla v našich rukách. Měli bychom právě všechny trumfy v rukách. Nepotřebovali bychom v tomto ohledu vnější pomoc. Ovšem musíme zdůraznit to, že Evropská unie nám nesmírně pomáhala, podobně jako jiné eh, státy, které nám pomáhaly vytvořit zárodek našeho státu a my budeme samozřejmě pokračovat v tomto úsilí vytváření našeho státu, protože právo na eh, sebeurčení našeho lidu nezáleží pouze na jednáních s Izraelem. Toto právo na sebeurčením. To samozřejmě není nějaký výsledek, pouze jednání. Jde o přirozené právo našeho lidu. Mít eh, vlastní národ, mít vlastní zemi. Potřebujeme v tomto ohledu vaši pomoc. Máme desítky různých vzdělávacích institucí, univerzit na našem území na nesmírně vysoké úrovni. A to by nám mohlo umožnit zlepšit samozřejmě jednotlivé indexy, které se týkají alfabetizace vzdělávání. Toto je nesmírně pro nás důležité, protože se jedná o instituce, které se zabývají i výzkumem, vývojem. Jsou to smíšené typy institucí. Naše společnost je svobodnou společností, kde má žena rovné postavení s mužem, má stejná práva, stejné povinnosti. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, 3. červen je datum, kdy došlo k ministerskému jednání v Paříži na základě francouzské iniciativy. Tohoto jednání se zúčastnilo 28 států a tři mezinárodní organizace, které zde byly rovněž zastoupeny. Rádi bychom poděkovali za mm, tuto nesmírně důležitou aktivitu, tuto iniciativu a je velice důležité, že došlo eh, k na základě mezinárodního práva a rovnosti na základě eh, rezolucí OSN k této iniciativě a rovněž k iniciativě Arabský mír tak, jak byla schválena v Beirutu v roce 2002 a zároveň na základě určité cestovní mapy a jiných mezinárodních dohod, které byly podepsány, byla to nesmírně důležitá konference. My si přejeme, aby došlo k stanovení jasných termínů, jasných lhůt. Jednání nemohou pouze pokračovat bez jakéhokoliv výsledku. Jednání jsou samozřejmě nesmírně důležitá, ovšem aplikace dohod, to je nesmírně důležité mít konkrétní lhůty, konkrétní data k dispozici pro vytvoření určitého mechanismu dalšího následování eh, těchto dohod, tak jak jsme to viděli v příkladu, na případu Iránu skupina 5 plus 1 právě umožnila vytvoření těchto problémů, mohl, mohl by být i mechanismus 2 nebo 9 plus 7. Nezáleží na tom, jaký by to byl mechanismus, ovšem musí to být mechanismus, eh, který by následoval a uplatňoval poté výsledky této velice důležité konference. Evropská rada na posledním summitu přijala závěrečné komuniké, které se týkalo této konference z 3. června v Paříži a já bych vám rád řekl, že my a naši arabští přátelé podporujeme toto francouzské úsilí. Pan François Hollande, prezident eh, Francouzské republiky, mi před několika dny sdělil to, že Francie je odhodlána sledovat a následovat veškerá úsilí, které se týkají této konference, aby skutečně došlo k mírovému uspořádání a dalším aplikacím výsledku této konference ještě před rokem letošního roku. Samozřejmě, že musí dojít k, zachá- k, za- Mm, početí různých konkrétních aktivit, pracovních skupin, skupin šerpů, tak, aby jsme mohli začít realizovat výsledky a závěry této konference. A my, arabská komunita, my, palestinci, my jsme v tomto úsilí s vámi, na vaší straně. Chceme bojovat proti terorismu, proti extremismu, ať už je kdekoliv, v jakékoliv formě, jsme na stejné straně. A to čemu dochází na Blízkém východě, k tomu dochází i zde v Evropě, v Bruselu, v Paříži, ve Spojených státech. A my jsme proti jakékoliv formě terorismu. Proti jaké, jakýmkoliv um, pachatelům terorismu. Jsme proti terorismu. A to zásadně. ولكن Takže. Pokud chceme porazit terorismus, musíme zároveň ukončit izraelskou okupaci a vytvořit palestinský stát podle hranic z roku 67 s východním Jeruzalémem jakožto hlavním městem, tak abychom mohli žít v míru vedle izraelského státu. Bez tohoto úkolu terorismus neporazíme. Budeme poskytovat teroristům zbraně a pretext a budou zabíjet ve jménu víry, ve jménu Jeruzaléma. Jakmile ovšem dojde k ukončení okupace, tyto pretexty budou ukončeny a extremismus rovněž bude podobně jako terorismus poražen. Nebude existovat terorismus ani v naší části světa na Blízkém východě, ani ve zbytku světa. Začátek řešení problému s terorismem začíná u nás v Palestině. Dámy a pánové, vážený pane předsedo. Neexistence palestinského státu znamená prodlužování konfliktu. A to nebude sloužit nikomu jinému než právě teroristům, násilníkům. Mnoho zemí tímto trpí nejenom v našem regionu, ale na celém světě. Terorismus, který zahájil i vlnu uprchlíků, které čelí Evropa v současné době. Jsou mezi nimi i naši palestinští uprchlíci, kteří utíkají před touto hrůznou situací a proto vás prosíme, abyste přistupovali k našim uprchlíkům, palestinským uprchlíkům, stejným způsobem jako k jiným uprchlíkům, kteří utíkají před válkou, kteří utíkají před terorismem a masakrem, před všemi těmito nešvary, které zásadním způsobem odsuzujeme. Terorismus Terorismus spouští vlny uprchlíků, uprchlické vlny, mezi kterými se nachází i naši, palestinští uprchlíci. My nejsme součástí nějakého interního konfliktu v tomto regionu, to je pravda. Ovšem, jakmile dochází k těmto konfliktům v našem regionu, tak my za to rovněž platíme. A naše lidé musí utíkat a když se dostávají do recepčních center, nemají naše uprchlíci stejná práva jako uprchlíci z jiných částí světa. Proč? Proč k tomu dochází? Ptám se vás, prosím vás, abyste změnili pohled na naše uprchlíky, kteří jsou stejnými uprchlíky jako lidé z jiných zemí, kteří utíkají, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují soucit, pokud jde o interní situaci v Palestině, rád bych vám řekl, že my se samozřejmě snažíme odblokovat eh, gazu, odblokovat tento problém, ukončit tuto vnitřní divizi, rozdělení v rámci Palestiny i díky postupům OSN na základě respektu politik palestinské samozprávy a zároveň mezinárodní závazky, jakožto i regionální závazky. Pokud si přejeme vytvořit palestinskou vládu, která by obsahovala všechny strany, která by byla vládou národní jednoty, tato vláda bude muset respektovat veškeré závazky. Samozřejmě, že poté nebude moc jedna strana říci, že si nepřeje respektovat eh, určité konkrétní závazky. To není možné. My chceme vytvořit eh, vládu národní jednoty, to si přejeme, a poté by došlo samozřejmě k parlamentním a prezidentským volbám, tak aby došlo k ukončení této stávající přechodné situace. Právě proto bych rád poděkoval ještě jednou celé Evropské unii, všem vašim členským státům za pomoc a za pomoc při výstavbě toho, co bylo zničeno okupací v Gaze. Byly tam tři války, nesmíme na to zapomínat, 10 tisíc obětí, stovky tisíc zraněných, stovky tisíc lidí, kteří museli opustit své zničené domovy a vy nám právě pomáháte v rekonstrukci, přestavbě této zničené země a to si zaslouží obrovský obdiv a obrovský vděk z naší strany. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych vás poprosil, abyste mi umožnili zároveň vyslat i signál palestinskému lidu, naší vládě, našim oficiálním představitelům. A zároveň říci i druhé straně, že jsme připraveni natáhnout pomocnou ruku, chceme dosáhnout mírového řešení a ptám se, zda všichni, všechny strany mají tuto vůli a samozřejmě uznat zároveň nespravedlivost, historické nespravedlnosti, ke kterým došlo i ze strany izraelské a toho všeho, čemu jste vystavili náš lid. Vy máte svou historii a my na palestinské straně máme naší historii. Je to historie, která se snaží být upřímnou, která se snaží být pravdivou, která se snaží říci otevřeně, že existence našeho národa na našem území je nepřetržitou existenci a přítomností od počátku historie. A právě proto máme permanentní práva na našem svatém území, křesťanském, muslimském území, žít v míru, žít v usmíření, ovšem tomu musí předcházet uznání našich práv, a zároveň očkodnění a reparace naší strany. To v zájmu, myslím si, že není v zájmu nikoho transformovat politický boj na nějaký boj náboženského charakteru. To by skutečně bylo obrovským rizikem, obrovským problémem. Nechceme, chceme, aby z tohoto konfliktu vznikl náboženský konflikt. Je to konflikt politický, není to pol- um, konflikt náboženského charakteru, právě proto potřebujeme politické řešení zneužití náboženských pretextů je obrovskou hrozbou, obrovským nebezpečím, které na nás na všechny číhá. Mír je v zájmu nás všech, všech zúčastněných stran. A já doufám, že vy Izrael, vy, naši sousedé, rovněž věříte v tuto budoucnost. Vytvořme společně mír, který by byl vzdálen hegemonii kolonizace, který by byl vzdálen agresi a násilí. Mír a koexistence založené na spravedlnosti, právu a respektu svobody a samozřejmě rovnosti všech stran na základě důstojnosti toto je mír, který by garantoval bezpečnost, stabilitu a zároveň slibnou budoucnost pro vaše budoucí generace a zároveň naše budoucí generace. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, ještě jednou dovolte, abych vám poděkovala za toto přelé přijetí. My počítáme s vámi počítáme, s vaším úsilím při obnově našeho regionu, ať žije europalestinské přátelství, aby svatá země, aby palestinská země se stala oázou míru a bezpečí nejenom pro palestinský lid, ale i pro naše sousedy a pro celý svět. Rád bych vám řekl, že dnes máme skutečně velice důležitý zájem i na tom, k čemu dochází ve Velké Británii a velice pozorně sledujeme tento vývoj. Ještě jednou dovolte, abych vám co nejsrdečněji poděkovala za toto úžasné přijetí. Vážení kolegové, mm, děkuji panu pane prezidente, děkujeme za vaše slova. Eh, včera tady byl izraelský státní prezident, já jsem a mm, ukončili jsme mm, mírovým apelem, vy jste ukončil svůj projev také mírovým apel, apelem. Eh, my všichni sázíme na to, že bude obnoven dialog, uděláme proto vše abychom vás podpořili. Děkujeme. Wznawiam posiedzenie, witam. Dámy a pánové, prosím vás, abyste se usadili na svá místa, protože okamžitě začínáme hlasováním a dovolte, abych ještě abych i přivítal pana Eh, ukrajinského kosmického úřadu pro výzkum vesmíru a zároveň zástupce jejich parlamentu mezi námi. A tím se dostáváme, dámy a pánové, rovnou k našemu dnešnímu